Vážení kolegové, prosím, usaďte se, ať můžeme zahájit naše zasedání. Vznavím posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Prosím, posaďte se. Tímto zahajuji zasedání Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 16. prosince roku 2010. Zápis eh, z tohoto plenárního zasedání k dispozici. Má někdo nějakou poznámku? Není tomu tak? Tím tedy zápis eh, z minulé plenární schůze přijímám. Máte před sebou návrh eh, pořadu jednání, několik bodů. Budeme oslovovat 60. výročí osvobození koncentračního tábora v Auschwitzu, Birkenau. Každý rok si připomínáme oběti, které umřely v tomto táboře. Je důležité, aby se v Evropě takové hrůzy již nikdy neopakovaly. Za druhé, 13. první Litevsko oslavovalo 21. výročí tzv. krvavé neděle, kdy došlo ke svržení demokraticky zvoleného litevského, litevské vlády. Litevsko je plnoprávným členem NATO. Také dnes vystavíme solidaritu běloruským lidem, jsou to naši sousedé a stále ještě čekají na svobodu a demokracii ve své zemi. 23. prosince Evropská unie se připojila ke konvenci OSN práv postižených. Tato umluva polu s patřičnou strategií, která byla vypracována Evropskou komisí, umožňuje, abychom zajistili rovná práva přibližně 8, 80 milionům postižených lidí, kteří se nacházejí na půdě Evropské unie. Další bod. Rád bych vám připomněl, že vážně zvažujeme tuto následující možnost. Došlo ke zmizení jednoho čínského aktivisty za lidská práva, byl mučen. Bavili jsme se o případu Žinšena mnohokrát a nyní chceme vyzvat čínskou vládu, aby oznámila místo jeho zatčení, jeho věznění a informovala o jeho zdravotním stavu. Poslední věc došlo eh, k ukončení belgického předsednictví eh, koncem loňského roku a nyní zahojeme maďarské předsednictví, budu o tom informovat během našeho zasedání. Dále několik dalších eh, významných politických událostí, jinak jsou to volby v Bělorusku, Dále je to otázka střetu a násilí v Tunisku. Chtěl bych vám připomenout, že došlo také k celé řadě přírodních katastrof po celém světě. Rádi bychom vyslovili naši účast eh, rodinám obětí a také účast eh, daným vládám. Máme jednu oficiální informaci. Eh, politická skupina zelených eh, požádala, aby pan Indrek Tarant eh, byl jmenován jako člen delegace pro s parlamentním zasedáním s NATO místo pana Reinharda Butikofera. Má někdo nějakou poznámku? Není tomu tak? Čili tímto schvaluji toto jmenování. Dále bod různé. Konečný pořád zasedání byl přijat 13. ledna na konferenci předsedů. Máte tento návrh konečného pořadu zasedání k dispozici. Máte někdo nějaký návrh na změnu průběhu zasedání, co se týče pondělí, tak máme žádost ze strany zelených. Prosím. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'ordine dei lavori. Pane předsedo, na programu jsem vás požádal, abyste se obrátil na paní baronku Ešnovou, aby se dostavila na naše zasedání, aby nás